A nyní pokračujeme a nyní eh, tady máme zprávu pana Gejera, pokyny pro rozpočet na rok 2017, oddíl 3. A začneme hned eh, panem zpravodajem. Děkuji, paní předsedající paní předsedkyně, milé kolegové, kolegyně a kolegové. Evropský eh, parlament bojuje o politické Eh, místo na výsluní, aby byl eh, rovný s ostatními institucemi. A k tomu patří eh, také posuzování finančních důsledků návrhu v Rady. Rada zasílá často dokumenty, které jsou svým způsobem jenom kopií předchozích dokumentů. Upraví se nějaké formulace, ale to je všechno. Já vím, že například německá spolková vláda se snažila Eh, silněji zdůraznit eh, eh, dopady, rozpočtové dopady uprchlické krize, ale nepodařilo se jí to přímo a proto tímto způsobem vlastně ten rozpočet nic takového neodráží. Rozpočet na rok 2016 počítá s 5 miliardami na vnitřní a vnější politiku, na boj s příčinami mm, uprchlické krize, o, na postarání se o uprchlíky a jejich děti v eh, zahraničí. A eh, prostě musíme na toto eh, také vyčerpat všechny tyto prostředky, ale rada a tam také už nemá prakticky nic na nepředvídatelné události. Změnila se situace? Vůbec ne. Ale eh, rada přesto, eh, stejně jako v roce 2015, eh, tady má stejné návrhy, jako když jsme, žádná uprchlická krize ještě fakticky nebyla. To hraničí s popíráním reality. I v tomto roce je zřejmé, že peníze nevystačí, když má Evropská unie naplňovat úlohu, kterou jí členské státy přidávají. dávají. Například eh, budeme potřebovat eh, peníze na první eh, Eh, prostředky pro Turecko, které zatím nebyly eh, naplněny. Zatím máme nějakých 750 eh, milionů tam a od víkendu víme, že bude pravděpodobně druhá tranče pro Turecko a já jsem si jistý, že EU zase bude muset přispět alespoň miliardu a opět nemáme ani 700 milionů na nový humanitární nástroj EU. Kolegyně a kolegové, já si myslím, že tato opatření jsou smysluplná. Turecko přijalo více uprchlíků než se všechny státy dát EU dohromady a dává smysl mu e, při tom pomoc. I ta humanitární pomoc je e, důležitá a nezbytná, protože tato, e, členská, tato krize dává zabrat každému členskému státu, který bude osamocen ale rada musí udělat jednu ze dvou věcí. Buď musí říct, co už se nebude financovat dále, nebo bude muset rostoucím požadavkům přizpůsobit peníze. A to nedělá, jako vždycky a e, je e, zřejmé, že prostě nemáme dost peněz do příštího roku. E, nemáme šanci reagovat na nový prostředek, budeme tady mít revizi střednědobého finančního výhledu eh, ke konci eh, roku. Eh, takže vyzývám radu, zajistěte, aby rozpočet byl vybaven na krize už tento rok a ne až v roce 2020. Je také třeba, aby mm, fakt stability a růstu byl mm, přizpůsoben tak, aby se výdaje na uprchlíky nezapočítávaly do aktuální rozpočtové bilance členských států u nás. To například tak dělali. A proto Eh, také chceme eh, eh, odstranit zítra pozměňovací návrh číslo 21. Milé kolegyně a kolegové z EPP, jak chceme všechny ty záležitosti obstarat? Jak Portugalsko má prokázat větší solidaritu v uprchlické krizi, když má se tak rozpočtově držet rigidně? Ne, musíme větší Eh, musíme zajistit větší flexibilitu. Proto odmítíme návrh 21 eh, EPP. Ještě k eh, zeleným. Já bych byl rád, kdybyste nakonec hlasovali pro pokyny, i když tam nebude pozitivní doporučení k reaktoru ITER. Já jsem si dlouho rozmýšlel, jak se k tomu ITERu postavit. Pokud se podívám na rozpočet, tak i e, výstup stojí 4 miliardy eur, ale také bychom se e, zřekli velké inovace, kterou potřebujeme, například pokud jde o řídící techniku nebo o nové účinné látky, když ITER zrušíme. Já jsem ehm, proto eh, spolu s frakcí pro ITER, ale rozhodně to neznamená, že bychom měli bedlivě sledovat rozvoj tohoto projektu a zamýšlet se nad tím, jestli eh, se na ně nevydává příliš mnoho. Pokud budeme přesvědčeni, eh, že ty výdaje jsou příliš vysoké, tak musíme hledat lepší vynaležení pro tyto prostředky, když se nepoužijí na ITER. Já vás prosím, posilte Evropský parlament v jeho konfrontaci za lepší rozpočet. Neoslabte ho kvůli takovýmto parciálním otázkám. Eh, děkuji. Já tady eh, jenom prosím, abyste neš, ne, nemluvil tak rychle, ale přitom, abyste už končil. Já vím, že je to protichůdné, ale eh, prosím, uzavřete už vystoupení, ale nemluvte tak rychle. OK, OK. Dobrá, dobrá. Já jsem měl 6 minut tak eh, jsem to chtěl využít eh, všechno najednou, takže myslím, že mi ještě zbývá minuta. Pokud jde o eh, naše rozpočtové problémy a jejich řešení, tak to by byl Eh, vhodný systém vlastní, vlastních prostředků. Eh, už Lamasurová zpráva z roku 2008 to eh, schválila. Nebyl by to, ne, nezatěžovalo by to evropské daňové poplatníky, ale umožňovalo by to financovat EU. Skupina Maria Monteho pracuje na návrzích a já doufám, že Rada se k tomuto postaví konstruktivně. Ano, bude to práce, ale tato práce by mohla být odměněna tím, že Rada bude mít do budoucna a mnohem méně práce s kopírováním eh, rozpočtových položek a my se tady můžeme postarat o větší demokracii. Děkuji. Děkuji, pane Gejer. Paní Georgieva, prosím, za komisi. Thank you, Madam President. Uh, I would like to... Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla poděkovat panu Gajerovi, eh, zpravodaji, eh, za to, že mm, si uvědomuje, že evropský rozpočet musí nějakým způsobem řešit krizi, ale zároveň podpořit také ekonomické oživení, eh, pracovní místa a růst. A tak si to představujeme i do roku 2017. Budeme mít před sebou těžké úkoly, eh, pokud jde o rozpočet, zejména eh, řešení uprchlické krize, integrace nových přistěhovalců, kteří budou nadále přicházet a budeme i podporovat investice v Evropě. V tomto kontextu eh, vítáme to, že parlament si eh, že si parlament eh, uvědomuje, že tím, jak se více tlačí na rozpočet, tím je nutné eh, se více zaměřit na výsledky toho rozpočto, té rozpočtové činnosti a to budeme dělat v, rok, v roce 2017. Eh, čtyři věci chci říci k uprchlické krizi. My se, jsme se snažili napnout ten rozpočet, využít ho ve všech možnostech. Jsme vděční za uh, parlam, příspěvek parlamentu a budeme tak činit i nadále při, při Předpokládáme určité problémy či výzvy, například nezbytnost vytvořit nový nástroj k, pro humanitární pomoc, kterou poskytujeme přímo uvnitř v Evropě. Budeme financovat také prostředky pro Turecko. Uh, v rozpočtu 2016 máme již předpoklady 90 5 milionů, to je již investice, která je v tomto rozpočtu a máme zde také závosek zajistit eh, stejné prostředky do roku 2017 a 2018. 18. Další priorita, to je druhá věc, je mm, pokračovat eh, nadále v eh, nesplacených, eh, nesplace, uhrazovat nesplacené účty z minulého období. To se stáhlo na 8,2 miliardy a máme nyní možnost dosáhnout i urychlenějšího tohoto splácení a co to bude znamenat pro další roky, pokud se nám podaří rychleji splatit. Když jsme se setkali v rámci eh, interinstitucionálního dialogu, tedy pardon, setkáme se 14. března těsně před tím, než budeme diskutovat o mm, hlavních směrech rozpočtu 2017. Co budou ty základy tohoto rozpočtu? rozpočtu. Budeme eh, muset být v souladu s článkem 7 MFF a revidovat eh, tu obálku z kohezních politik a budeme také měnit eh, stropy budeme mít analýzu eh, jednotlivých iniciativ a na základě této analýzy provedeme konkrétní rozhodnutí a to bude probíhat asi za měsíc v polovině dubna v roce 2017 vznikne povinnost dokončit tu pětiprocentní redukci zaměstnanců a vyzývám eh, vás všechny, aby toto proběhlo s určitou disciplínou. Mm, vzhledem k tomu, že dnes je Mezinárodní den žen. Eh, ráda bych skončila eh, skončila s tím, že eh, parlament tlačí na komisi a podporuje ji v tom, aby eh, tu genderovou rovnost zaváděla do všech politik, včetně rozpočtu 2016. Budeme chystat nejenom 2017, eh, ale také víceletý finanční rámec. A i když to jsou věci, které možná nejdou ruku v ruce, eh, v ruce budeme přitom uvažovat o těchto věcech v oblasti obou směrech, eh, včetně toho rozpočtu 2017. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, a začínáme zástupci frakcí za EPP, minuta 30, paní Mrešan. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegyně, vážení kolegové, paní komisařko. Chci poděkovat zpravodaji za práci, kterou odvedl za vypracování návrhu zprávy a za dobrou spolupráci, kterou eh, aplikoval během celého procesu s naší eh, politickou frakcí. My tady předkládáme tento text, který by měl být eh, schválen zítra. Má tam některé zvláštní priority. Za prvé pokračování ekonomického oživení a za druhé zvládnutí migrantské krize s cílem snížit přítok migrantů a zejména ilegálních migrantů do Evropy. Tak pokud je o ekonomické oživení, tak tady máme potřebu věnovat zdroje na inovaci, výzkum, infrastruktura, to je velmi důležité, aby bylo možné zlepšit konkurenceschopnost a posílit evropskou ekonomiku a vytvářet více pracovních míst pokud jde o řešení eh, krize migrantů. Pozice parlamentu je zcela jasná a je také eh, v, zdůrazněna v pokynech, které zítra s velkou většinou schválíme. Parlament vidí eh, rozpočet jako součást řešení. Eh, Parlament vždy eh, loni i letos chce zvládat takové situa- krizové situace, které se objeví. A to je třeba provést plněním závazků, přidělením dostatečných prostředků různým nástrojům, včetně tureckého nástroje pro zvládnutí migrantů a věřím, že zítra se tato zpráva schválí velkou většinou ke spokojenosti evropských občanů. Děkuji vám. Eh, děkuji za SAD, paní Tomas, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, paní komisařko, chci také já poděkovat eh, zpravodaji. Po rozpočtu v roce 2016, který jsme e, schválili v spolu e, odpovědnosti, přichází tedy e, rozpočet na rok 2017, okamžik pravdy pro EU. Je to otázka, zda dokážeme reagovat na krizi, ta ovlivní naši budoucnost. Musíme být solidární. To znamená, že koordinace národních prostředků nestačí. Musíme harmonizovat a vytvářet společné nástroje tam, kde jsou společné problémy problémy, příklad hranice, to je také okamžik pravdy. Není možné už jen koordinovat činnost jednotlivých států. Je třeba mít společnou komunitární komuniku pro společné hranice, chceme-li uchovat volný pohyb osob uvnitř. Je to nezbytné a to samozřejmě bude vyžadovat určité finanční prostředky. Dnes um, rozpočet EU takovou věc neumožňuje. Já chci upozornit na část našeho usnesení, která se týká eh, přeskoumání finančního rámce 2014 až 2020. Je třeba přizpůsobit tento rámec novým situacím, konkrétně migrační krizi. Děkuji, pan Ashworth, na dvě minuty za EKR. Uh, Eh, eh, pan zpravodaj správně identifikoval problémy, které stojí před Evropou. Nicméně já se obávám, že jenom správná diagnoza nemusí ještě znamenat správnou léčbu. Mám k tomu tři věci. Za prvé je důležité, aby EU fungovala v rámci rozpočtu, který byl odsouhlasen v rámci víceletého finančního rámce. Takže třeba navzdory různým naléhavým problémům, normům, které eh, nyní na nás tlačí, nemělo by to vést k navyšování rozpočtu. Namísto toho eh, paní komisařka eh, a komise má pravdu, že chce zavést rozpočtování založené na výkonu a vyhodnocování přidané hodnoty v investic. Sdílím obavy pana zpravodaje, pokud jde o narůstající nezaměstnanost v době krize, chce, chtě, chtě, chce, chce, aby politici vypadali jako, že dobře reagují a kdo by nechtěl, aby se nezaměstnanost mezi mladými snižovala. Mm, ale varuji, eh, většinou programy, které mm, měly zabránit nezaměstnanosti mladých, eh, byly neuspokojivé. Jedna věc, která by pomohla mladým nezaměstnaným více než cokoliv jiného je silná, zdravá a rostoucí ekonomika. A tím se dostávám ke třetímu bodu. Je mi jasné, že se budeme zaměřovat hlavně na dobé krizi, e, jako jsou uprchlíci, jako je zemědělství, jako jsou další věci, ale neměli bychom přitom zapomínat na to, že konkurenceschopnost pracovní místa a růst jsou e, prioritou číslo jedna 1 tohoto rozpočtu. Děkuji. Děkuji na dvě minuty. Pan Depre za Alde. Paní předsedkyně, paní komisařko, dnes eh, stojíme před velkými výzvami. Je tady především příliš nízký růst ekonomiky, a zejména příliš nízký eh, eh, nárůst investic a tím pádem příliš vysoká nezaměstnanost. To je nesnesitelné zejména pro mladé. Dále je tady velký tlak migrantů, eh, což ohrožuje soudržnost EU, e ničí to solidaritu, ohrožuje to samotné základy EU. A pak je tady ještě teroristická hrozba, která stále zůstává velmi výrazná a hrozí velkým krveprolitím a masakrem. Je také eh, eh, katastrofická situace eh, na celém jižním břehu Středozemního moře, dále v Africe, kde všude lidé čelí obrovské chudobě a jsou tam nepřijatelné věci. Tváří tvář takovýmto velkým výzvám. Priority rozpočtu rok 2017 podle ALDE jsou zcela jasné. Za prvé, podporovat inovace a investice a tím pádem růst ve prospěch zaměstnanosti. Za druhé, podpořit rozvoj malých a středních podniků, které jsou páteří evropské ekonomiky. Za třetí, eh, oživit iniciativu pro mladé. Za čtvrté, spravovat a ne jen čelit eh, tlaku migrantů, vytvořit humanitární koridory, vytvořit zóny bezpečnosti a jednat s a vyjednat eh, spravedlivá partnerství a nikoli nějaké dohody eh, pod nátlakem. Eh, za další přispět k geostrategické rovnováze. To vyžaduje všechno od EU odhodlanou činnost e, proti příčinám nerovnováhy. Tolik tedy, paní předsedkyně, paní komisařko, pane zpravodaji. Toto jsou priority, na základě kterých bychom se chtěli zúčastnit rozpravy o rozpočtu pro rok 2017, který máte na starosti. Děkuji. A nyní na jednu minutu třicet za Goe paní Niriada. Děkuji. Každoroční debata o evropském rozpočtu už je nemožná. Všichni jsou překvapeni prohlášením komise a každý měsíc se dovídáme o nových závazcích, nových prioritách a slyšíme o škrtech, které musíme implementovat. Eh, na rozpočtovém výboru panuje i úspory, stejně jako ve členských státech. Nemáme dostatečně prostředky na to, abychom dosahovali politických cílů. A teď eh, také dokonce rušíme své odsouhlasené politické priority. Dohodli jsme se, že investice jsou důležité na povzbuzení ekonomiky, na tvorbu pracovních míst, zejména po krizi v roce 2007. Eh, omezili jsme MFF na 80, 85 miliard a, a někteří e, z nás jsou drženi tlakem úspor a jiní se nesou na a, e, vlně těchto úspor. E, mladí lidé teď trpí obtížemi, protože byla rozbourána iniciativa je prospěch mládeže a komisaři jsou pokrytečtí, když říkají, že mládež je důležitá a pak se jim přistřihnou eh, křídla. Rybáři jsou také eh, zdef, zdecimováni. A teď naším eh, velkým záchráncem má být bílý slon v podobě EFSI, soukromí investoři. Finanční instrumenty, které implementuje, jsou ad hoc a omezují naši kohezní kapacitu. Děkuji. Děkuji, pan Maragal, na jednu minutu za zelené. Paní eh, předsedkyně, toto je velmi dobrá zpráva, paní komisařko pane zpravodaji. Ukazuje to, že tento parlament se snaží eh, co nejlépe zohlednit všeobecné zájmy Evropské unie eh, a nadřadit je nad národní zájmy, které teď stále ještě ohrožují kdy evropské Eh, zájmy. Je to také zpráva, která tady hovoří o problémech, které existují, na které narážíme každý eh, den, které vytvářejí řadu nejistot. Ale chci také říci, jaké jsou tady další aspekty v této zprávě. Je tady navrženo přeskoumání rámce 2000 eh, 2014 až 2020 a proskoumat otázku vlastních eh, zdrojů a také otázku ještě nezaplacených eh, plateb, neuhrazených plateb. Tady je tady také požadavek eh, agendy 2020 a také různých evropských finančních nástrojů a e, iniciativy v zaměstnanosti, zejména pro zaměstnanost mladých. To všechno je velice e, pozitivní a také otázka investic do ITER, které e, jsou důležité. Děkuji. Merci. Merci. Au nom de l'EFDD, Monsieur Zani, une minute 30. Děkuji. Teď pan Zani, minutu 30. Teď se nacházíme v velkých obtížích rozpočtových, zejména pokud jde o, o příspěvky ze strany členských států. Ukazuje se, že tady máme prapodivný vztah mezi e, Bruselem a národními e, hlavními městy. Bylo by velice těžké tu situaci ale zlepšit e, s tím rozpočtem tak, jak teď je. Některé ty programy opravdu nezískávají ty nezbytné zdroje, které jsou třeba. A jsou tady jiné programy, které by mohly fungovat efektivněji, nebo kde by bylo možné eh, implementovat rozpočet efektivněji, tak aby ty eh, programy mohly efektivně fungovat. To jsou věci, které nám eh, říkají něco o velkém projektu Evropské unie a jeho různých prasklinách. Nastala doba se tímto bedlivě zabývat. Jednotlivé eh, země by měly být schopné liberálněji používat eh, ty prostředky, které dostávají k dispozici bez těch různých omezení Evropské unie. Je tedy eh, důležité, abychom zdůraznili, že Evropská unie a členské státy drží na velmi krátkém vodítku a vyžaduje určité částky, aby se řešily různé věci, ze kterých trpíme, například pokud jde o migrační vlnu současné době. Je velice důležité, abychom eh, dospěli eh, k eh, úplné změně způsobu toho, jak děláme něco, abychom to dělali efektivně. Na jednu minutu má Zjostra. Děkuji, paní předsedající. Já a musím hovořit eh, o eh, těch idiotských částkách, eh, které jsme slíbili do Turecka a, a mm, nebo do Řecka, ale budu hovořit o nástroji flexibility. Parlament tady má mít obrovskou částku na nezbytné mm, na nezbytné katastrofy, na nezbytné naléhavé věci. Jak něco takového můžete vědět? Mm, protože eh, pokud to eh, přidělíte ty peníze už předem, tak eh, jste je přidělili vlastně špatně. Jednou je vydáte 1. ledna a 2. ledna už vlastně zjistíte, že ty peníze jsou pryč. Takhle se nezachází s penězmi. Vůbec ne. Na evropské úrovni se tak nesmí zacházet s nimi. A proto méně, méně, méně peněz EU a žádný nástroj flexibility. Děkuji. Pan Fernandez na jednu minutu třicet. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Rozpočet EU představuje jen 1% HDP. A je to rozpočet přesto velice důležitý pro investice. Je to rozpočet, kde administrativní výdaje představují pouze 6 celkové částky a přidaná hodnota je nesporná. Například eh, je to velice důležitá záruka pro Junckerův plán, eh, mobilizující 315 miliard eur, 50 již je realitou. A u některých členských států to umožňuje investice z více než 50%, takže přispívá to investicím, zaměstnanosti a také eh, sociální i územní eh, soudržnosti. Proto je důležité, aby eh, regionální operační programy se dále vyvíjely. Je důležité podporovat malé a střední podniky, podporovat konkurenceschopnost a musíme věnovat zvláštní pozornost Eh, také mm, programu v rámci agendy 2020. Jsou tady další iniciativy, kterých je třeba pokračovat a eh, také je třeba řešit krizi uprchlíků. Nemůžeme zůstat lhostejní, musíme použít všechny zdroje, které jsou k dispozici, veškerou solidaritu, která je možná, veškerou flexibilitu této naléhavosti. Děkuji a nyní prosím na minutu 30 další řečník. Děkuji. V Evropě akutně chybí investice eh, tak, aby naše ekonomiky rostly, abychom vytvářeli nová pracovní místa. My proto máme Evropský investiční plán a Evropský fond pro strategické investice. Investiční plán eh, v principu je určený pro financování investic, které by eh, nebylo možné invest, realizovat, aniž by někdo snašel riziko. Pokud se podíváte na seznam schválených investic, tak tam naleznete i takové projekty, které nenesou žádné riziko v naší zemi eh, takovéto investice realizujeme bez pomoci Evropského fondu pro strategické investice. Zateplování bytu a eh, domu je eh, výborný projekt, snižuje emise, vytváří zaměstnanost, četí energii. Ale pokud na bezrizikový projekt dáváme finance z EFSI, není to hospodářské využití evropských peněz tyto peníze nám v rozpočtu Evropské unie budou chybět. Eh, proto komise musí prověřit, jestli eh, ty investice některé by neměly se realizovat jinak než eh, z fond, Evropského fondu pro strategické investice. Děkuji, pan Kožmiuk, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající, paní komisařku. V této debatě bych chtěl podepřít názor, podpořit názor Eh, eh, zpravodaje, že eh, v víceletém finančním pláci 2014 až 2020 nestačí rozpočtové prostředky na to, aby Unie se mohla vypořádat s imigrační krizí a nízkou hospodářskou nízkou rychlostí hospodářství. V současné době eh, se eh, má dávat 6 miliard eur eh, pro Sýrii, dále na Řecko, dále ještě Horizont 2020 a Potom je tady ještě likvidace stávajících závazků. To všechno si podle mě vyžádá revizi výdajových stropů na léta 2014 až 2020. Zároveň chci eh, eh, být eh, proti evropské daní, která by měla být hlavním příjmem evropského rozpočtu. Děkuji na dvě minuty. Pan Arnott. Tato zpráva hovoří hodně o tom, jak obcházet pravidla, to znamená navýšit rozpočet, aniž bychom ta pravidla a MF MMF neporušovaly. E, tady se hovoří o členských státech a o jejich e, e, nevhodném chování, pokud nechtějí více peněz investovat do Unie. Já jsem šokován. David Cameron, jak všichni víme, stojí v čele naší vlády a my jsme z toho obviněni Eh, Cameron, když se stal eh, když se stal poslancem, a nebyla to úplně jeho chyba, nechal věci tak, jak jsou eh, Nemělo to nic do činění také s vyhozením ministra eh, financí a eh, jistě eh, ty telefonáty, které tomu předcházely, nebyly náhodné. Pan ministerský předseda nám slíbil, že sníží migraci na jenom několik tisíc, pokud bude zvolen. Tady proto není žádná omluva, takže ta zpráva, kterou máme, která volá potom, abychom více peněz daňových poplatků poplatníků věnovali v roce 2017 v celé řadě oblastí a v jedné z oblasti však hovoří o škrtech e, e, a na to je potřeba ovšem více financí na ty škrty, takže je opět zvyšován rozpočet v roce 2017. Takže e, kdo se tady tedy chová nějakým nevhodným způsobem? Euh, euh, doamnă președintă mulțumesc Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, eh, kolego, za tuto zprávu. Je důležité zachovat si směrování našeho rozpočtu pro rok 2017. Ekonomika a zaměstnanost. Eh, evropský rozpočet je pod tlakem, zejména kvůli migrační krizi a je třeba mm, najít řešení pro řešení této krize a taková řešení nicméně nesmí ohrozit eh, provádění důležitých evropských politik, eh, kde je tady stále větší a větší požadavek na přerozdělování finančních eh, prostředků. To ale není dobré. Je třeba udržet priority potřeby ekonomik, aby naše ekonomika byla eh, prorůstová, dynamická to eh, jistě některá řešení mohou být krátkodobá a není možné je udržet dlouhodobě. Potřebujeme určitá rozpočtová pravidla. Členské státy musí přijmout, musí být přijatelná tato pravidla a e, musí tedy být e, tyto prostředky vyčerpány na, v evropských politikách úplně a ne, aby se něco vracelo zpět do členských států. Nezapomínejme, že rozpočet v roce 2017 musí také korigovat e, víceletý finanční rámec. Proto je třeba seriózně přemýšlet o vlastních zdrojích. Děkuji. Paní Hoffman na jednu minutu. Paní předsedající, paní komisařko, eh, eh, trvalá, trvalá eh, rozvojová spolupráce je jediný nástroj, který může přispět k tomu, abychom omezili nebo bojovali s příčinami uprch uprchlický a migrace. A proto by bylo dávalo smysl, nebo nedává smysl dávat prostředky jenom na zabezpečení hranic já si myslím, že tady eh, se jedná o sizení účelu. Myslím si, eh, že tady eh, musíme vytvořit prostředky víceletém finančním rámci pro ten druhý účel také. Rada musí uznat, že nepředvídatelné události už jsou realitou v Evropě. Potom ještě ke Svěřenskému fondu pro Syrii a Afriku. Tady ještě pořád čekáme na prostředky v velikosti miliard z evropských hlavních měst, pokud členské státy ani nezvládnou eh, spravedlivě eh, rozdělit uprchlíky ani eh, splnit své finanční povinnosti. Myslím, že nám nezbyde nic jiného, že eh, eh, bude třeba je zavázat k větší solidaritě na základě rozvodu, eh, tedy rozdělovacího klíče paní Holmajer, paní komisařko, milé kolegyně a kolegové. Je tak trochu eh, bizarní, že finanční úřady, které eh, eh, dělají přípravy pro členské státy, jsou nedotknuté vlastně tím, co rozhodují jejich šéfové státu a vlád. A najednou jim potom dojde, že finanční úředníci rozhodnou o něčem jiném, než Eh, eh, šéfové státu a vlád. Tento eh, rituál pomalu by měla rada změnit. Opravdu vidíme, že jsme ve velké krizi a členské státy se musí naučit lépe k sobě přistupovat, procházet větší porozumění k zájemným problémům a v evropském rozpočtu by každých několik týdnů nemělo se vynucovat velké změnění. každých několik několik týdnů, tedy eh, jenom proto, eh, že členské státy nejsou sto. Já doufám, eh, že po samitu s Tureckem se také ukáže, že opatřetně budeme hovořit o určitých kontingentech, ve českých státech, ale bude opravdu trapné, když Eh, tam najednou eh, do eh, fondu pro Turecka a pro fond, pro fond do Sýrie bude vyplaceno jenom 10%. Zatím to je trapné. Já si přeji, paní komisařko, abychom při tomto vyjednání, vyjednávání tam členským státu vysvětlili. My nechceme nějaké šílené částky, ale bylo by dobré, že by to členské státy, členské tady pochopili, že jim to prospěje. Děkuji, pan Denano. Na minutu, paní Devano. Eh, paní předsedkyně, především chci poděkovat eh, za práci na této zprávě. Je velice naléhavé, aby Evropská unie měla skutečně rozpočtový nástroj, který by byl na úrovni politik, které je třeba vést. V roce 2016 jsme maximálně využili, mm, využili vše, co je k dispozici a snažili jsme se maximálně e, věci přehodnocovat vzhledem k těm, jaké různé krize se tady objevily, terorismus, e, e, přistěhovalci a tak dále. A teď je císař nahý. Nemůžeme obětovat politiky, které jsou strategické pro Evropu, jako je společná zemědělská politika či jiné, a obětovat to momentální krizi. Eh, jistě jsou tady velmi naléhavé situace, státy si to musí uvědomit eh, a najít určité zdroje. Z tohoto hlediska čekáme netrpělivě, velmi, velmi netrpělivě na výsledky, eh, které by nám trošku měly dodat kyslíku do toho rozpočtu. Pan Rubič na 1 minutu 30. Děkuji, paní předsedající. Nejdřív eh, k Mezinárodnímu dni žen bych rád uvedl, že už v rozpočtu na rok 2016 eh, jsme eh, počítali s Female Business Angels a doufám, že tento projekt bude náležitě intenzivně prosazován, zejména u podnikání v oblasti uprchlíků. Tam ženy a rodiny mohou sehrát důležitou roli a doufám tedy, že v roce 2017 tento program budeme silně silněji eh, eh, implementovat. To musíme eh, říkat i členským státům. Máme tady víceletý rámcový program do roku 2020. A teď by bylo na čase, abychom z jednoho procenta to navýšili na 1,1%. 0,1% HDP na uprchlíky, to by asi nebylo příliš mnoho a Eh, členské eh, státy by to mohly použít eh, k tomu, aby dali prostředky tam, kde si myslí, že jsou nejefektivnější. Myslím si, že tohle nemusí být jenom Turecko, ale i Řecko. Myslím si, že uprchlíci i ti, kteří hledají azyl, budou moci také eh, eh, si konkurovat o prostředky, které jsou k dispozici pro eh, šefy členských států. Nejenom členské státy, ale i nestátní organizace se budou moci ucházet o tyto prostředky, aby dosahovali to nejlepší řešení. Takže máme řadu alternativ a neměli bychom automaticky jít novou jednou cestou. Potřebujeme možnosti, varianty. Děkuji. Nyní pan Vioty. Eh, intanto mi permetto di ringraziare já bych rád nejdříve poděkoval eh, panu kolegovi Gajerovi za zprávu eh, a zaměřím se na konkrétní věc, o které se zde mluvilo, a to je otázka Turecka. Jak říkala paní, komi, paní komisařka, v rozpočtovém výboru jsme eh, pracovali usilovně na řešení tohoto, této situace a jako člen toho výboru chci říci, uh, že v Turecku jsou zásadně vážné problémy, pokud jde o porušování lidských práv, práv i práv svobody slova a je nevůle reagovat na to. A na druhé straně je tady velmi eh, vážná situace v Turecku a měli bychom jasně říci, že pokud jde o uprchlíky a migraci, tady je potřeba eh, vyčlenit zdroje na tyto problémy a je to nouzová situace, naléhavá situace a musíme mít jasně eh, rozpočtově vymezenou částku tady na tuto naléhavou situaci. Děkuji. Děkuji, pan Vakov, děkuji. Každý eh, rok se vyjednává Eh, rozpočet a jeho základní směřování a to je také naším dnešním úkolem. Dnes bychom měli odhlédnout od eh, čísel a podívat se spíš na cíle mladí lidé, inovace, technologie v této vždycky době roku identifikujeme výsledky, rozpo, eh, stavíme rozpočet na výkonu, na tom, abychom byli schopni dostat závazkům, abychom byli od, eh, odolnější. A opět znovu říkáme, že peníze, které jsou věnovány na to či ono, mohou být uh, Eh, být vyhozené peníze. Navyšme rozpočet právě na mladé, eh, pomožme rozvinout kapacitu členských států tak, aby mohli úspěšně uh, Eh, eh, žádat o prostředky z fondu EFSI. Hovořme i kol, eh, kohezní politice po roce 2020, aby členské státy se připravovaly na, tuto, na toto období. Rozpočet, o kterém dnes rozhodujeme, je na Evropské unii, která by měla vést nechat takovou, takovéto dědictví. Precise privind bugetul Uniunii Europene pentru anul 2017 je tady zcela jasná situace, pokud je o rozpočet roku 2017. Chci využít této příležitosti a e, e, říci, že jsou tady pozměňovací návrhy. Já nemohu přijmout e, přání některých kolegů spochybnit politiku soudržnosti a prostředky, které EU věnuje na zmenšení rozdílu mezi regiony je třeba reagovat na výzvy krize a také na krizi ekonomickou i krizi migrační. Jednotná Evropa eh, potřebuje mít srovnatelný vývoj, dosáhnout srovnatelného vývoje. Pouze společně můžeme čelit těžkým situacím. Stabilita Evropy závisí na těchto našich cílech eh, na eh, rozpočtu i na víceletém finančním rámci. Jsem E, tedy proti takovým změnám, které jsou navrhnuta. A na ní se dostáváme, říká předsedkyně, ke Catch the Eye, paní Headline. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, e, paní předsedající. Rád bych e, se dotknul dvou otázek o kterých je ta zpráva. Za prvé je třeba upozornit, že v roce 2017 na nejvýš pravděpodobně se asi eh, urychlí implementace strukturálního fondu. I když už eh, eh, to zde padlo mnohokrát, já bych zde rád zdůraznil, že tady je třeba zajistit nezbytnou úroveň platebních prostředků, tak abychom se vyhnuli problémů z předchozích let s nesplacenými závazky. Situace politická ukazuje, že v roce 2017 eh, v rozpočtu budeme muset počítat eh, s prostředky na řečení migrační krize. Mimořádná situace si vyžaduje mimořádné prostředky a je třeba asi eh, přidělit eh, kvóty eh, na stabilizaci situace. Zároveň je třeba začít působit na integra- pro integraci uprchlíků již přijatých a také zaměřit e-, evropské prostředky pro, na, na země mimo náš region, abychom zabrzdili v eh, migraci. Děkuji, pan Marias. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Máme velké problémy, pokud jde o rozpočet na rok 2017. Je tu problém uprchlíků, problém nezaměstnanosti, problém chudoby. Pokud jde o uprchlíky, paní Georgieva, je to kritická doba. 40 tisíc je teď prakticky uvězněno na řeckém území. Koncem eh, měsíce to bude 150 tisíc lidí. A eh, bohužel je tady vlastně eh, řada případů, kdy se nezákonně uzavřely některé hranice je eh, tady v roce 2015 2,5 miliardy vynaložených prostředků, aby bylo možné čelit eh, problémům uprchlíků. Bude třeba počítat eh, s penězi pro centrální vládu v Řecku i pro regionální vlády. Je třeba toto vzít v úvahu. A děkuji a prosím na závěr uzavře paní komisařka. Děkuji. Paní komisařko, já jsem velmi vděčná za uh, eh, diskusi, která zde dnes večer proběhla. Ukazuje to, jak závažný je to úkol, který před námi my leží. Máme eh, celou řadu potřeb a musíme naše zdroje lépe využívat a dávat jim uh, větší priority. Navazuji tady na to, uh, na to, na ty, kteří říkali, že je potřeba prioritizovat konkurenceschopnost, růst a pracovní pracovní místa, to na jedné straně, a za druhé eh, je potřeba zároveň s nějak nějakým způsobem řešit to, co je dnes největší naší krizí. My se snažíme anticipovat, kde budou problémy a proto jsme také eh, pozměnili ty nástroje, které máme k dispozici, včetně kapacity, pokud jde o humanitární pomoc Eh, uvnitř EU a hovořím, hovo, začali jsme o tom hovořit ještě předtím, než se to stalo tak závažným problémem. Nevíme samozřejmě, co se může stát, co může nastat, ale víme, že svět je křehčí, že šoky nastávají rychleji a je potřeba být schopen reagovat eh, pružněji a flexibilněji, tak abychom zajistili bezpečnost našich občanů, abychom posílili nové příležitosti oblasti tam, kde je krize zničila. Takže souhlasím s tím, že nevadí nebo nejde o to, jak napjatý je ten rozpočet, musíme přesto mít určitý manevrovací prostor pro to, pokud vznikne naléhavá potřeba. Za druhé musíme Eh, uvažovat kreativněji o tom, jak vynaložíme peníze. Můžeme dosáhnout jednoho cíle, více cílů eh, stejnou částku, napří, částkou například 30 milionů z těch 500 milionů, které jsme měli na mléčnou eh, krizi a tu jsme věnovali na nákup mléka pro humanitární pomoc. To znamená, nakoupilo se mléko a dostalo se toto mléko dětem v uprchlických táborech. A to je takové kreativní využití zdrojů a to budeme dělat v roce 2017. Ano, potřebujeme finanční prostředky, ale potřebujeme ještě více, než to potřebujeme naši jednotu. A při vyjednávání rozpočtu musíme dbát na to, abychom nevytvářeli zbytečné rozpory a spory a, a, a boje, které eh, podrývají jednotu Unie. Děkuji, pane Gajara. Eh, vy jste skoro využil svých šest minut předtím, ale chcete prosím něco ještě dodat? Děkuji, paní předsedající. Eh, eh, padly tady na mě otázky. Já vám děkuji za rozpravu práce. Na rozpočtu začíná, ale dnes už bychom měli práci ukončit. Děkuji vám a přeji dobrý večer. Ano. Takže